Eh, opět eh, zahajujeme schůzi a jako první bod máme otázka k ústnímu zodpovězení na téma uplatňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí v Rakousku. Eh, pan Hovet, pan Hovet k jednacímu řádu? Ano, prosím, podle článku 96 já žádám předsedu schůze tak, aby eh, asociaci Formule 1, včetně Lotusu v mém v mém eh, volebním okrsku. Eh, včera došlo k tomu, že bylo odmítnuto organizační změny jejich provedení, pokud se týče Bahrajnu. Eh, z důvodu lidských práv mnohdy dochází k různým úpravám, ať už to bylo v souvislosti s Mohamedem Alim nebo Olympiáda v Moskvě. A pokud bychom eh, letos se eh, opět k tomuto přistoupili, kdyby tedy se z důvodu porušování lidských práv v Bahrajnu Eh, nemohl konat eh, tamnější, nemohl konat tamnější závody. Určitě bychom je podpořili jako tento parlament. Děkuji vám, děkuji vám, že jste na to poukázal. Určitě to eh, předáme dále. A ještě pan Šlid má něco k jednacímu pořádku? Pane předsedo, jsem zpravodajem ke bilaterálním dohodám během přechodného období po uzavření a vstupu v platnosti Lezebenské smlouvy. Eh, co se týče hlasování v parlamentu a návrhu rady, rád bych jako zpravodaj se odstoupil od této zprávy, protože parlament i rada má unilaterální postup, to znamená, že chtějí podpořit investiční zájmy, nicméně neberou v potaz patřičně transparentnost a všechny členské státy neberou v potaz eh, potřeby nových členských států. Takže není tady eh, rovnováha mezi investičními právy, mezi požadavky z hlediska právního životního prostředí. Takže nemohu bránit stanovisko Evropského parlamentu, to znamená, že nemohu mít na starosti dané vyjednávání. Rád bych přenechal zpravodajství předsedovi daného výboru. Ano, my předáme tento podnět do příslušného výboru. Eh, nicméně toto téma nebylo k pořadu jednání, čili musíte se opravdu obrátit na příslušný výbor. Eh, kolegové, já bych vás chtěla požádat, abyste opravdu dodržovali čas, poněvadž máme dnes hodně hlasování, nemůžeme si dovolit spoždění. Děkuji vám za pochopení a nyní k tématu. Eh, nyní začneme tím, že panu Výlandovi zpravodaji dáme slovo. Máte slovo tedy na pět minut, pane Výlande. Děkuji, paní předsedkyně, eh, kolegové, kolegyně, pane komisaře. Já eh, hovořím za paní Macony, která je předsedkyní našeho výboru a bohužel zde dnes nemůže být. Určitě existují eh, významnější petice, než je tato, ale u této petice se nám nepodařilo se na 30 tisíc podpisů, jako třeba u jiných peticí, které zde máme. Jde o přírodu, o e, místní hospodářství a jeho možnost rozvoje. A jde také o uplatňování jednotného evropského práva. Toto vedlo eh, k této petici, jež byla předložena příslušnému výboru. Spravodajství eh, k tomuto případu, eh, k tomuto projektu lžarských vleků ukazuje, že místní eh, média se tedy staví buď lobují za přírodu, nebo lobují za místní hospodářství. Nicméně tento případ možná není úplně eh, vhodný pro tento postup. My jsme s paní kolegyní Lichtenbergerovou byli na misi přímo na místě a eh, Měli jsme takový dojem, že tam, eh, tam převládá názor, že Evropská unie může být jakási jak super dozorová instituce, což ovšem tak nejde. Prostě existují zákony, ty zákony se musí místně prosazovat. Petice, říká, eh, že tehdejší eh, hranice, kdy už je nutné provádět posouzení dopadu na životní prostředí, je 20 hektarů. No a toto bylo uměle v tomto případě zmenšeno rozdělením na více projektů. Nyní eh, v Rakousku platí hranice 10 hektarů, to znamená, že došlo tady už určitým změnám. My jsme přímo na místě dospěli k závěru, že v každém případě v podstatě ta ustanovení, která, eh, o která se jedná v rámci posouzení dopadu na životní prostředí, tak eh, eh, že to v zásadě bylo dodrženo. Eh, možná, že jsem tam nějakých pár čtverečních metrů, že tam to nebylo dodrženo úplně tak přesně, ale jednoduše a prostě není možné, abychom my na základě toto, tohoto došli k opačnému názoru, včetně toho, když započítáme třeba parkoviště a podobně. Nicméně eh, my jsme došli k závěru, že je třeba se na takovéto věci dívat podrobněji. A otázka je, zda z příslušného hlavního města bylo iniciováno správné řízení o posouzení dopadu na životní prostředí, eh, které bylo v souladu se smyslem eh, těchto evropských zákonů. A je třeba říci, že eh, existují a používají se určité možnosti přizpůsobení. Otázka je, zda je přípustné aby se místně projekty eh, dělily na více projektů nebo aby došlo k časovému posunu jednotlivých etap, eh, protože tady je celkem eh, jasné, že šlo v podstatě o jeden větší projekt a já myslím, že v podstatě je třeba to tímto způsobem posuzovat. Dále tady dochází k určitému právnímu rozdělení těchto projektů. Otázka je, nakolik to tedy evropské předpisy, ať už vědomě nebo nevědomě, připouštějí. Byl tady nápadný jeden bod, a sice týkalo, týká se to právě tohoto druhu technických zařízení. Je tedy možné, abychom připustili, aby nové sjezdovky, které zaujímají hektar 2, 10 hektarů, hektarů eh, které Eh, možná eh, více eh, zatěží životní prostředí. Je tedy možné, aby tyto se nezapočítávaly do propočtu dopadu? Prostě ty velké projekty, do těch by se měly vždycky započítávat všechny užívané plochy. Čili toto je otázka, jakým způsobem tedy Evropa, tedy komise se k tomu postaví, zda je možné to řešit na evropském měřítku. Děkuji mnohokrát. Ano, Vešel jste se do řečnické doby a nyní má slovo za komisi pan komisař Ottinger, prosím. Eh, vážené dámy a pánové, členové pasla, parlamentu. Eh, parlament samozřejmě musí bdít nad dodržováním eh, zákonů z hlediska mm, ekologie. A tato směrnice o posuzování vlivu má obrovský dopad a hodnotu z hlediska ekologického vývoje v Evropské unii. Tato směrnice je pro nás důležitým nástrojem pro trvale udržitelný rozvoj. A projekty, které jsou významné, eh, které mají dopady na životní prostředí, musí spadat pod tuto směrnici. A to z hlediska přímého i nepřímého dopadu na životní prostředí. Jedná se o projekty, kde členské státy musí rozhodovat na základě eh, hodnot a limitů, které jsou stanoveny musí tedy rozhodnout, zda je nutné zde uplatnit EIA. Co se týče lyžařských oblastí, tak eh, tady jsou projekty, kde členské státy musí rozhodnout, zda vůbec tyto projekty jsou realizovatelné. Rakouské předpisy eh, v minulosti nebyly uspokojivé z tohoto hlediska. Jednalo se právě o tuto rozlohu 10 hektarů, dále o hodnotu 20 hektarů a více. My jako komise, po té, co jsme dostali tuto petici, jsme vznesli dotaz na rakouskou vládu, abychom zjistili, jakým způsobem se uplatňuje tato směrnice. V případě těchto projektů Rakousko odpovědělo, že tady eh, nebylo nutné uplatnit EIA, protože nebylo dosaženo limitu 10 hektarů. My jsme eh, vyjádřili oficiální pochybnost a poukázali jsme na to, že pro stanovení velikosti dané plochy a tudíž také pro rozhodnutí z hlediska uplatnění EIA Není důležité zohlednit jenom eh, to území v úzkém slova smyslu, ale i okolní oblasti. Rakousko ohledně svého zákona, který eh, se týká EIA, přistoupilo k novelizaci tohoto zákona z hlediska EIA. A proto my se domníváme, že nyní Rakousko bude plně uplatňovat eh, tuto směrnici. Rozhodnutí ohledně uplatnění EIA u těchto lyřařských eh, oblastí závisí na tom, do jaké míry dojde k rozšíření dané plochy a také to závisí na tom, zda je to hustě obydlená oblast. I toto by tedy nyní mělo být zohledněno v příslušném rozhodnutí. Takže eh, ustanovení EIA jsou jednoznačné. Eh, není možné tedy obcházet povinnosti tím, že se eh, přistupuje k rozpor, rozparcelování a k rozdělení daného projektu na několik částí. To je důležité z hlediska dopadu na životní prostředí. A toto také potvrdil Evropský soud několikrát stanovil, že cílem EIA není rozdělovat tyto projekty na několik částí a tím obcházet povinnost uplatnit směrnici. Co se týče limitů, tak e, zde je e, e, nepostačující zohlednit pouze tu konkrétní plochu v úzkém slova smyslu. Je nutné do toho započítat také okolní plochy. To znamená, musíme do toho eh, započítat také oblasti, kde nedochází přímo k výstavbě, ale které jsou nepochybně také součástí projektu z hlediska jeho dopadu. A proto se domníváme, že eh, v tomto lyžařském eh, v této lyžařské oblasti Melauda Mills bylo nutné již v předběžném období eh, se zamýšlet nad tím, zda je nutné tuto směrnici uplatnit a rozhodnutí, které bylo přijato, mělo být zveřejněno. Rakouské úřady ehm, nesplnili tyto povinnosti, zanedbali takzvaný screening, který je podle nás eh, předepsán, a neprovedli tento screening. Toto povolení, tento projekt byl povolen před pěti lety, ten stavební oblast je již uzavřena. My jsme se dožadovali na Vídeckém stavebním úřadu dalších eh, informací a chtěli jsme eh, vědět, zda je nutné přijmout nějaká opatření tak, aby se oslabil dopad na životní prostředí. Zatím očekáváme odpověď a podle těchto informací se rozhodneme, zda jsou nutné další kroky právě proto, aby se utlumil ten dopad na přírodu v tomto celkovém kraji. Rakouské eh, úřady byly také požádány, aby nám potvrdili, že v případě rozšíření tohoto projektu nebo v jiných lyžařských oblastech v těchto případech je nutné, aby rakouské úřady potvrdili, že nejdříve provedou tzv. screening a mm, stanoví, zda v daném případě je nutné uplatnit směrnici EIA. Kolega Potočník pracuje na přepracování této směrnice EIA. A my máme v úmyslu předložit nový text, který posílí ochranu životního eh, prostředí, který se Eh, zaměří na biologickou rozmanitost a který také zohlední aktuální rozsudky z Evropského soudu a pokusí se zjednodušit a zharmonizovat předpisy a tím pádem snížit možnost obcházení zákona a vyloučit ji, pokud to bude možné. Takže připravuje se přepracování této směrnice Minulý rok došlo k široké konzultaci veřejnosti eh, s zainteresovanými skupinami. Pracujeme tady na tomto textu a roku 2012 nejpozději předložíme odpovídající návrh který v podstatě by měl zamezit zneužívání v případě používání uplatňování této směrnice. Jsme rádi, že zákony v Rakousku nyní odpovídají této směrnici EIA a komise přijme opatření pro to, aby úřady se zabývaly i již uzavřenými projekty a zvláště, abychom zamezali tomu, že bude docházet k tomu, že se nebudou dodržovat požadavky této směrnice, zvláště v této oblasti Melaudamils. Děkuji. Děkuji, pane komisaře, a nyní se dostáváme ke řečníkům za jednotlivé frakce a začneme Eh, stranou lidovou, za kterou promluví pan poslanec Já na dvě minuty a prosím dodržujte čas, kolegové, protože už teď jsme mírně spoždění. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Kolega Wieland to obsahově doložil velice dobře. Já bych k tomu dodal určité politické eh, komentáře. Já myslím, že toto eh, znamená, že je třeba aby se eh, přeskoumali, lépe interpretovali, případně eh, vylepšili evropské předpisy a jejich interpretace. Eh, máme-li určitou konkurenci mezi evropskými směrnicemi a jejich uplatňováním na místě, my sice nejsme žádný revizní orgán, Eh, já tedy eh, jsem eh, v petičním výboru a jsem docela rád, že se nám zde ta petice dostala, protože my přímo na místě jsme interpretovali věci poněkud jinak, než jak tomu bylo snad v těch původních předpisech. Já myslím, že to, že došlo tady k tomuto, hm, k této debatě, je úspěch, úspěch pro evropskou politiku. Za druhé, ten problém Eh, obecně. A to je otázka na pana komisaře. Eh, mnoho občanů se zabývá implementací evropského environmentálního práva v členských zemích, čili protože tam se to realizuje, o to jde. A máme zde ten problém, že eh, pokud běží nějaké řízení a eh, zeptáme se komise na stanovisko, eh, vždycky dostáváme odpověď, že komise vychází z toho, že příslušná členská země příslušné směrnice Evropské komise implementuje a řádně provádí a nemáme právo jim do toho zasahovat. Nicméně, pokud máme Eh, důkazy o tom, že něco se neděje v pořádku, potřebovali bychom, aby bylo možné nějakým eh, způsobem eh, do toho zasáhnout. Tak jako v tomto případě sice nebylo to, nebylo to ideální, optimální, ale fungovalo to. Děkuji mnohokrát socialistům a nyní má slovo pan Leichtfried, prosím. Paní předsedkyně, to, co se tady odehrálo, můžeme skutečně označit jako možnost poučit se. My jsme nadšení lyžaři v Rakousku a samozřejmě proto potřebujeme sjezdovky. Ale k lyžování patří, a to musíme také vědět, patří také eh, pěkné přírodní eh, prostředí, protože není možné lyžovat tam, kde nic už potom nebude. A z toho musíme výjít. Já se domnívám, že v minulosti eh, rakouská politika učinila mnoho chyb byla jednostraná, jednostranně budovala tyto sjezdovky a nepřemýšlela, zda je to ještě dobré, zda je to možné. A samozřejmě z toho byla odvozena také správní praxe a zákony. A tady vidíme přidanou hodnotu Evropského parlamentu, Evropské unie. To jsou věci, které tady zjevně probíhaly špatně a nic se nedělo. Ale zde jsme viděli, že tedy byla podepsána petice, že došlo k reakci a ty věci se začaly měnit i v Rakousku. Myslím, že je to dobrý příklad toho, jak by to mělo probíhat. Děkuji mnohokrát a paní Lichtenberg má minutu. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za informace. Já myslím, že to, co jste řekl, je velice důležité. Měl bych jenom eh, dodatečnou otázku. Vy říkáte, že současná eh, realizace EIA v Rakousku je uspokojivá v Rakousku. Nicméně existuje rozhodnutí soudního dvora o tom, eh, že v jedné zemi eh, máme ten zákon udělaný tak, že je možnost občanů, aby se do procesu zapojili. To ovšem tak v Rakousku není, čili občané se nemohou zapojit do procesu posouzení dopadů. Já chci eh, říci jedna věc. Eh, prostě to, že se nezapočítávají do tohoto posouzení sjezdovky, i když prostě všechno kolem je nějakým způsobem upravené, tak to prostě není přijatelné. Tady se skutečně jedná o e, rozsekávání na kousky a obcházení zákonu a já myslím, že je třeba to, na to pamatovat i v příštích e, řízeních. A nyní Děkuji a nyní má slovo pan za na dvě minuty. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, já doufám, že eh, to, eh, jak se vyjádřila komise, že se to objeví také v výroční zprávě eh, petičního výboru za rok 2010. Já musím říci, že můžeme vzít další příklady, kromě Alp, také Pyreneje a tak dále. My skutečně k tomuto případu máme zde stížnost jednoho evropského občana, ale to samozřejmě bude trvat velice dlouho, než se tento problém vyřeší a mezi tím dojde ke škodám, které už budou nevratné. My sice máme evropskou směrnici, které, která ukládá provádění posouzení dopadu na životní prostředí v citlivém prostředí, jako jsou Alpy eh, v Rakousku. No a pak takové projekty eh, se jednoduše prostě rozkouskují a tím pádem je možné všechny tyto předpisy obcházet. Komise nyní uznává, že EIA je třeba prosazovat rigorozněji a je také třeba reagovat rychleji, tak abychom zjednali nápravu a aby tyto projekty v každém případě museli provádět EIA. Důležité je, aby se lhůty zkrátily, aby také petiční výbor mohl fungovat rychleji, aby členské země prostě nemohly obcházet tyto evropské předpisy. Existuje celá řada mm, členských zemí, kde tato praxe převládá. A toto do budoucna prostě není příbuzné. U nás ve Španělsku se to děje také, třeba eh, v Aragon eh, je podobný projekt, ke kterému se postupuje podobně. Je třeba jednat. Děkuji mnohokrát a nyní paní Vertman za nezařazené. Děkuji. Vážení kolegové, vážený pane komisaři Ettingeru, Eh, smyslem tohoto posouzení je eh, zjistit, zda je toto budování slučitelné eh, s principy prostředí. To, že se zde mm, vyňaly některé oblasti a některé plochy z těchto projektů, toto vyjmutí je skutečně účelové. Víte, že Evropský soud 96 již vynesl rozsudek, podle kterého není eh, možné rozdělovat projekty. V roku 2003 se hovořilo o působnosti a smyslu této směrnice EIA a v této souvislosti eh, komise ovšem prohlásila, že eh, mm, tato směrnice zatím nepokrývá všechny detaily mezinárodního práva, ale zaměřuje se pouze na praktické uplatnění. Detaily měly být řešeny členskými státy. A limity byly stanoveny, tak jak tomu bylo například v Rakousku. To samozřejmě mělo velký dopad na životní prostředí. Také nedošlo k dodržování principu screeningu. Tam totiž je důležité vyhnout se kumulaci eh, těchto projektů. Vy jste hovořil o tomto screeningu a o vaší práci. Očekáváme tedy výsledky. Rakouští občané protestují proti tomu, že jejich požadavky nebyly zohledněny. Z hlediska výnosu Evropského soudu rakouský zákon by měl být podrobně analyzován a bylo by nutné toto posoudit. Jak se na toto dívá komise z hlediska rakouského zákona ekologické únosnosti? Jakým způsobem budete reagovat na tyto nedostatky, které existují i v jiných členských státech? Eh, byla zde informace o tom, že dochází k revizi směrnice EIA a také eh, bude nutné přepracovat konkrétní postupy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní máme další řečníky. Pan Zebro má dvě minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Zdá se, že Eh, je tady takový nějaký pohled eh, na petiční výbor na jakousi super instanci a já musím říci, že eh, tyto projekty nejsou vhodné k tomu, abychom, aby z nich někdo vykloukal politický kapitálek. Eh, je to všecko otázka místních a eh, regionálních orgánů, které se pokusily eh, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí uplatňovat rakouské právo. Já si myslím, že chyby neudělali. Je ovšem otázkou právní, jakým způsobem Rakouská republika implementovala tuto směrnici. A tady je třeba říci, že v různých zemích existují různé právní tradice. E, e, Rakouská republika se pokusila všechno provést řádně a e, Možná, že někteří právníci mohou dojít k závěru, že došlo k určitým chybám, ale já si myslím, že to je prostě život. Já myslím, že tady u tohoto projektu ano, došlo k tomu, že některá opatření se nemohla uplatnit. A pokud se týče politického hodnocení, eh, jestliže si uvědomíme, že jsme si pokusili eh, upravit, zachytit to, co se mohlo eh, pokazit, tak ten projekt zase na tom není tak špatně. Ale je třeba zároveň komisi vyzvat k tomu, aby jednoduše a prostě všem měřila stejným metrem, aby se podíval taky, jak je to jinde. A možná, že v jiných členských zemích eh, se věci porušují i ve větší míře. Eh, čili já si myslím, že opravdu je třeba zde postupovat přiměřeně a to je velice důležitá věc v ekologické politice. Ano, děkuji vám, pane Sebere. A další řečník je pan Melce, ale zdá se, že tady není. Takže catch the eye a máme zde čtyři kolegy, kteří se přihlásili a pan Wieland, ale pan Wieland dostane slovo až na konci, abychom si mohli vysvětlit také další. Eh, pan Bilder. Eh, Vážení kolegové, vážený pane komisaři, eh, to, co uvedl pan komisař, ohledně toho, že národní úřady se poučily. To bych chtěl zdůraznit. Myslím si, že postup spolkové vlády Rakouska eh, byl takový, že došlo k novelizaci EIA a to bychom měli eh, posuzovat jako pozitivní efekt. Eh, tak by se to mělo aplikovat také na celou řadu jiných případů, které lidé tolik neznají. Chtěl bych se připojit k panu Járovi, který hovořil o tom, že musíme mít konkrétní nástroje, které by byly začleněny již do počátečního stádia, do plánování těchto projektů a které by umožnily korektury. Děkuji mnohokrát. Ferreira, na Lepto, parakalo. Děkuji mnohokrát. Pan Ferreira. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice rychle několik stručných poznámek. Co se týče praktického postupu uplatňování EI, jak je uvedeno v návrhu, eh, ještě požaduje schválení. Musíme zajistit, aby podobné nebo odlišné projekty, které jsou takto hodnoceny, eh, neničily životní prostředí. Čili je důležité, abychom neustále hodnotili dopad eh, lidské činnosti na životní prostředí a na přírodu. A pokud je něco přehlídnuto, tak musíme situaci opět eh, bedlivě zvážit. Musíme si představit, jaký možný dopad eh, projekt bude na životní prostředí mít. Musíme také brát v úvahu možné kompenzace. Úřady v oblasti životního prostředí zde sehrávají zcela klíčovou úlohu a musí být vybaveny tak, aby mohly svůj úkol naplňovat. Také veřejnost musí mít možnost eh, přeskoumat takovéto projekty, aby bylo zajištěno, že je uplatňována patřičná transparentnost a EIA je provedena tak, jak má být. Děkuji mnohokrát. A nyní na minutu další řeč. Eh, děkuji mnohokrát. Hovoříme o projektu, o konkrétním projektu v tomto případě. Eh, musíme Zdůrazňujete, že EIA je velice složitá jak na úrovni národní, tak na úrovni Evropského společenství. Máme tedy určitou krizi důvěry v rámci naší společnosti a také tedy při uplatňování této EI a expertních posudků, které vyplývají z tohoto hodnocení dopadu. Ti, kteří mají na starosti tento projekt, ti, kteří dodávají tyto posudky, tak to jsou lidé, kteří se musí těšit velké důvěře a ta ještě tedy bohužel pokulhává. Nicméně musíme také vždy patřičně odůvodnit takovéto projekty. Často se hovoří o tom, že EIA není dostačující, že je nutné ještě doplnit další argumenty. Je tedy důležité zajistit maximálně nezávislost, protože tyto posudky musí být maximálně nezávisle, především i z hlediska hodnocení dopadu na životní prostředí. To je asi to nejdůležitější. Děkuji. Modrá karta, pan Plajštit. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Možná, že jsem špatně porozuměl kolegyni, takže bych se chtěl ještě poptat, ale já myslím, že je důležité, pokud máme pravidla, tak aby byla dodržována. A nebylo by dobré, abychom stále říkali, ano, ano, okolnosti jsou takové, že to nemusíme tak přesně dodržovat. Pravidla musí být vždy přesně dodržována. Tak je to dobré. A moje otázka je následující. Možná, že toto jste měla na mysli, to znamená, eh, že pravidla se mají dodržovat a že bychom se neměli jaksi, nemělo by se to odvíjet od okolností. Paní Mekonajte, můžete odpovědět, pokud si to přejete. Chcete odpovědět? Ano. Já bych chtěla zúraznit, že je skutečně velice důležité dodržovat pravidla. Ovšem někdy nastanou případy, kdy určité zájmové skupiny se snaží zmanipulovat veřejné mínění a snaží se ovlivnit projekty, ale říkala jsem, že nezávislost a analýza to je nesmírně důležité. Expertní analýza musí být zajištěna ve všech případech, aby vše mohlo probíhat v rámci pravidel. Dobrá, děkuji. Paní Kalenbach, minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové poslanci, ukazuje se, že tato debata ukazuje, že v oblasti ochrany životního prostředí máme komunikační problém. Hovoří se o životním prostředí, hospodářství, regionálních zájmech a že ty stojí proti sobě. Toto je ta problematika. My ovšem potřebujeme podporu ze strany komise. Eh, životní prostředí prostě je eh, může být významným faktorem hospodářským a já myslím, že toto eh, se málo kdy zohledňuje. I ochránci životního prostředí vytvářejí pracovní místa. Tady se to polarizuje jako příroda proti zaměstnanosti, ale tak to není. Eh, mnozí politikové to také tak to někdy staví. Já bych tedy žádala, abychom tímto směrem se snažili eh, provádět jakousi osvětu a abychom spojovali tedy životní prostředí a hospodářství. Děkuji vám, pan Ransdorf

Děkuji vám a nyní pan Víland jako poslední na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já e, musím říct, že s tou odpovědí jsem celkem spokojen, ale ještě v jednom bodě bych chtěl říct jednu věc. Současné předpisy se týkají sjezdovek, Eh, a znamená to tak, že sjezdovky se musí započítávat do EIA pouze tehdy, když při zřízení eh, tohoto, této sjezdovky je třeba provádět stavební úpravy. Ale eh, další a další věci, všechny ostatní prostě se nezapočítávají. A já si myslím, že Eh, užívání eh, ploch eh, pro jiné než přírodní účely, tak by to započítáváno mělo být. A, a jestliže máme tedy region v určité členské země, tak máme tady možnost vždycky tento případ pozastavit. A prostě je možné to dokonce i zmrazit. A já myslím, že to můžeme. Ano, děkuji. Teď ještě modrá karta pana Zebera. Máte otázku na pana Vílenda? Máte na to 30 vteřin. Já mám ještě jednu eh, otázku. Eh, zajímal by mě, eh, zda tedy turisté, kteří tam tudy procházejí a mohou také využít, já nevím, nějaký vlek, aby si zkrátili cestu nebo podobně. Chcete do toho také započítávat? Potom Potom tedy, kdybychom to tak dělali, tak celé Alpy bychom museli podrobovat posouzení dopadu na životní prostředí. Čili mě by skutečně zajímalo, jak se to myslel. Pane Vilande, půl minuty na odpověď. Tak aby byla jedna věc jasná. Ano, ten dojem tady mohl vzniknout. Ale příroda není vlastnictvím ochránců přírody a jejich svazů. Životní prostředí je tady proto, aby ho lidé využívali. Čili já si tedy nemyslím, že by zrovna tento, tato oblast měla být zmrazena. Dobře, děkuji vám, pane eh, Filande, eh, také za stručnost. A nyní dostane slov pan komisař Ettinger na závěr. Eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, my jsme všichni společně konstatovali, že tento případ neproběhl v pořádku. Zpracování tohoto případu však slouží naší evropské práci. My jsme konstatovali, že v tomto případě nebyly správně použity limity, neproběhnul screening a tudíž ekologická únosnost nebyla objektivně posouzena. Za druhé, zákon v Rakousku ohledně EIA byl rozšířen, byl přizpůsoben požadavkům Evropské směrnice a podmínkám této směrnice EIA za třetí. Pro nás je důležité aby v této oblasti byla přijata další opatření, třeba ohledně rozšiřování těchto projektů ve smyslu parkovišť a dalších stavebních úprav. Toto vše by mělo být ohledněno ve screeningu. Ten screening by se měl vztahovat na celý projekt. Ohledně tedy stavebních opatření a ohledně stavebních ploch. Mohli bychom říci, že tento region bude nyní ostře sledován. Já také rád lyžuji. A e, v této oblasti bych dokonce řekl, že hlučnost a nebezpečí hluku je jaksi vyšší než otázka zpracování ploch. Ale musíme říci, že jako komise e, zde můžeme zvažovat, zda hm, jaksi si spustíme řízení za nedodržení smlouvy. Eh, pravděpodobně k tomu nedojde, ale náš přístup zůstává stejný. Nyní musíme provést revizi směrnice EIA. O co bude usilovat pan Potočník? Pan Potočník bude chtít stanovit nové cíle, biologickou rozmanitost, zohlednit energetiku, také transevropské sítě. Za druhé, musíme do toho také začlenit mm, rozsudky Evropského soudu které vedly k vyjasnění této situace. Za třetí, padla zde otázka paní Lichtenbergové. Musím říci, že my jsme konstatovali, že evropský zákon je postačující nyní z hlediska používání limitů. Jak to vypadá z hlediska transparentnosti, veřejného slyšení a zohledňování stanovisk občanů. To je věc, která bude ještě zkoumána a také můj kolega, eh, pan komisař Potočník, eh, toto zpracuje v dopise, který dostanete, protože je nutné samozřejmě klást důraz na účast občanů. To by mělo být tedy eh, také zohledněno. Já myslím, že příští rok je možné se poučit z tohoto případu a můžeme některá poučení zohlednit eh, v revizi směrnice EIA. Další poslanci se ptali, jaká je definice dané plochy, o kterou zde jde. Opět toto předám písemně. Já si myslím, že pokud máte vlek, který je budován pak eh, není možné zohlednit jenom čtvereční metry pod tím lanem, to znamená je pouze sjezdovku. Samozřejmě, že je nutné do toho zohlednit i okolní eh, plochy. Ovšem není možné do toho započítat celý kopec, pokud to tak můžeme říci. Ale v užším slovem, slova smyslu bychom měli začlenit do projektu vše, co souvisí nějakým způsobem eh, s tímto vlekem a se sjezdovkou. To znamená to, co je zpracováváno, to, co je zasněhováno. Toto vše by mělo být do tohoto limitu začleněno. Samozřejmě i to bychom měli jasně definovat a ošetřit v revizi směrnice EIA. Pokud se budeme zabývat otázkou, jak do toho vstoupit zavčas. Samozřejmě eh, nyní je to pozdě, pokud pět let po stavebním povolení eh, toto zde analyzujeme. Podle ustanovení eh, naší smlouvy zde funguje subsidiarita a odpovědnost za naplňování evropského práva náleží členským státům z hlediska místní zprávy která se zabývá konkrétním projektem. Vycházím z toho, že v Rakousku v budoucnosti určitě se patřičným způsobem zohlední ekologie, ekonomika a také začlenění občanů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Byla to velice zajímavá rozprava, nyní jsme ji ukončili a dostáváme se k dalšímu bodu programu. Je to otázka k ústnímu zodpovězení na komisi a týká se klamavých katalogových